Milé kolegyně, milí kolegové, byl distribuován zápis ze zasedání z 12. března 2009. Jsou k tomu nějaké připomínky? Nejsou. Zápis byl tedy schválen. Chtěl bych vám sdělit, že pan Valdis Dobromskis byl